The rapporteur is here. <laughs> so, we have the rapporteur, we have a couple of shadows available. Máme tu zpravodaje, máme tu i stínové, takže můžeme začít dobré dopoledne na druhém dni schůze, lednové schůze. Máme dnes nabitý program, eh, i dva ministry zde budeme mít na návštěvě, potom hlasování a samozřejmě i několik legislativních zpráv. A začneme pozměňovacím rozhodnutím Rady a parlamentu o mechanismu civilní ochrany. My jsme hm, toto již přijali dříve, ale má to rozpočtové důsledky, takže je třeba toto novelizovat. A máme zde zpravodaje, kterému dám slovu. Nikosovi Fandelakisovi. Děkuji, pane předsedo. Eh, záplavy ve Španělsku a v Itálii, požáry v amazonském pralese a v Austrálii nám umožňují konstatovat, jaké jsou zde dopady klimatických změn. A tento nový mechanismus civilní ochrany RESC EU který byl vytvořen během předchozího legislativního období, má za cíl eh, přispět a účastnit se úkolů v této souvislosti, a které realizují ostatní členské státy tak, aby se zvýšila efektivita, zvláště z hlediska záchrany obětí, z hlediska ochrany zdrojů a tak dále. A co se týče události, která se odehrála v březnu 2019 v rámci tzv. vnitrostátních rezerv, tak e, to znamená, že jsme vytvořili vnitrostátní rezervy, e, které také fungují na evropské úrovni a e, které se zabývají zvláště helikoptérami, letadly a lékařským materiálem právě v případě požáru. A také jsme se rozhodli že budeme financovat 80 těchto investic. A tyto finance někdy pokryjí 100 nezbytného financování v rámci evropského rozpočtu. Takže jsme se rozhodli v tuto dobu eh, čelit epidemím a dalším hrozbám, jako jsou například biologické, chemické nebo nukleární hrozby. Cílem této zprávy kterou dnes eh, představuji, je zajistit během nového programového období od roku 2021 do roku 2027 zajistit lepší fungování mechanismu, který by umožnil eh, zajistit nezbytné vybavení a zvýšit efektivitu. A z tohoto důvodu jsme velice rádi, že můžeme podpořit návrh komise zajistit vyšší financování, to znamená 1,4 miliard eur. Také je nutné korigovat některé faktory, s kterými se nepočítalo v předchozím období. A tady bych se chtěl zmínit o několika bodech své zprávy. Během první výměny názoru, kterou jsme měli ještě před Vánocemi, Evropská komise mm, uvedla argumenty, jejichž cílem je zrušit odstavce podle kterého eh, rozdělení rozpočtu, které je určeno na přípravu a na záchranu, musí být přesně rozděleno. My chceme zajistit eh, institucionální mm, vyrovnanou situaci z hlediska našich tří institucí a proto je nutné podpořit tuto přílohu. Co se týče eh, těchto víceletých eh, plánů, tak je nutné si uvědomit, eh, že tady jsou různé potřeby, které se tady objevily v předchozích letech. A z tohoto důvodu navrhuji, aby ta procenta se změnila. Jsou to procenta, která se týkají současného programového období a dalšího programového období. Co se týče prevence, tak je nutné si uvědomit, že výplata neprobíhá prostřednictvím tohoto mechanismu, ale prostřednictvím jednotlivých fondů. Měli bychom také zohlednit potřeby, které oznámila komise z hlediska nezbytnosti spružnit tento systém. To znamená, my musíme mít takový systém, kde bychom mohli mít desetiprocentní marži, která by nám umožnila změnit tyto částky eh, tak, abychom eh, měli možnost pokrýt 100 v rámci této novelizace a v rámci možnosti využívat tohoto procenta se nám podle mého názoru umožní dosáhnout té nezbytné flexibility, aniž by tady bylo zvýšení vnitrostátních nákladů. Takže myslím, že můžeme také přesně stanovit, jaké prostředky budou dobrovolně alokovány této rezervě z hlediska využívání těchto zdrojů i mimo EU. Evropa by měla také pomáhat třetím státům, pokud zažádají o pomoc, tak aby se řešily důsledky požáru, uragánu nebo jiných eh, přírodních katastrof na naší země kouli. Cílem je, abychom dávali k dispozici vybavení, které patří Evropské unii. Máme také systém Galileo a možnosti vysílat jednotlivé signály, jakmile se objeví určité hrozby. A podle mého názoru členské státy by měly využívat všech těchto možností, vyměňovat si eh, informace prostřednictvím systému Galileo. To by mohlo být zásadní z hlediska eh, snižování počtu obětí. Máme zde také pozměňovací návrh, který eh, by měl zajistit, aby komise mohla pořizovat vybavení společně s evropskými eh, státy, tak aby jednotlivé členské státy nepostupovaly izolovaně, abychom eh, postupovali společně a využívali těch jednotlivých zdrojů. Pak je tady také otázka přímé zprávy, tak jak to bylo prezentováno komisí během předchozích výměn stanovisek. Já se těším na velmi plodnou spolupráci, kterou budeme mít se stínovými zpravodaji a která nám zajistí v podstatě vytvořit zprávu, na kterou budeme všichni hrdi. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji, a nyní dám slovo všem stínovým zpravodajům a začneme s panem Nuněm Melem. Um, esta proposta tem em vista alinhar as disposições orçamentais com a proposta da Comissão? Děkuji. Uma vez que os montantes financeiros estabelecidos ao... Jsou tady dopady na programové období 2021-2027. Ten finanční mechanismus byl už v podstatě stanoven v období, které začínalo roku 2014 ale jde o to, abychom mohli pokračovat eh, v používání tohoto mechanismu a samozřejmě eh, to bude mít eh, dopad na tento program. Vidíme z hlediska toho, co se odehrálo v minulosti, že jsou tady určité nedostatky v EU a je to čím dál patrnější z důvodu klimatických problémů, ale nejen klimatických problémů. Jsou tady zjevné absence z hlediska prevence v jednotlivých členských státech a to je zvláště patrné v případě těch lesních požárů v Portugalsku. Víte, že to šokovalo celý svět. V roku 2017 v říjnu v podstatě tyto požáry způsobily více než 50 obětí a tehdy e, náš stát žádal o pomoc Evropskou unii. Evropský komisař tehdy zavolal 27 ministrům Evropské unie, ale nedostal pozitivní reakce v tomto období, tedy v říjnu 2017. Různé členské státy Evropské unie konstatovaly, že jsou tady určité limity z hlediska spolupráce členských států. A tato reakce nebyla postačující v tomto období. Takže co se odehrává opakovaně v Evropské unii? Požáry, záplavy, eh, zemětřesení. A toto vše samozřejmě vedlo k tomu, že tady byly individuální reakce jednotlivých členských států. A tady jde o to, abychom měli evropský mechanismus civilní ochrany a aby tento mechanismus pomáhal těm zemím, které nedokáží čelit eh, těmto situacím a proto podporujeme tento návrh Evropské komise. Je nutné posílit a zvýšit také rozpočet, tak, aby rozpočet umožnil, že navýšení kapacit z hlediska těch rizikových eh, situací, z hlediska prevence a reakce, aby tento rozpočet, který je nezbytný, se navýšil každý rok. Jsme svědky záplav ve Francii, požáru v Řecku, problémů v Portugalsku, v Itálii. A já bych v této souvislosti chtěl skutečně eh, poděkovat našemu zpravodaji za prezentaci této zprávy. Děkuji panu Androlakisovi a samozřejmě pomocí pozměňovacích návrhů se pokusíme zlepšit eh, fungování tohoto mechanismu. Potřebujeme tento mechanismus, je to naléhavá záležitost, protože jsme si vědomi těch jednotlivých dopadů které tady nastanou po přijetí tohoto eh, rozhodnutí. Víte, že eh, velice mm, často jsme byli svědky nedostatku těchto prostředků v předchozím programovém období. Efektivita civilní ochrany v mnohem závisí na rychlosti jednotlivých akcí. V Portugalsku po těchto požárech jsme skonstatovali, že po těchto požárech jsme eh, napočetli více než 100 obětí, to znamená více než v Austrálii. Proč? Protože orgány civilní ochrany nereagovaly rychle. Byly tady izolované akce, eh, požáry byly v různých eh, místech, izolovaných místech. A my víme, že v Evropě tento typ katastrof se bude opakovat. To víme. A bude čím dál více těch lesních požárů v Evropě. A v rámci globálních změn ty katastrofy, které zde budou, si vyžadují eh, nezbytnost, abychom dokázali například eh, odolávat. Například, když hoří eukalyptusové lesy v Řecku, v Portugalsku, tak tyto požáry se velmi snadno šíří, takže potřebujeme také fyzické kapacity, které by mohly být nainstalovány v těch zemích, kde je pravděpodobnost eh, těchto katastrof. Potřebujeme nejenom civilní ochranu, ale potřebujeme také fyzické prostředky. Například je umístěn v Řecku, v Portugalsku, když už hovoříme o požárech. A tyto prostředky by mohly být také rozvinuté ve Francii nebo v Itálii. A tato alokace těchto prostředků musí být inteligentně prováděna, tak abychom mohli okamžitě bojovat v rámci těchto naléhavých situací ještě jednou a blahopřeji zpravodaji k jeho vynikající práci. Děkuji eh, za Renew Nikolaj To Dobrý den, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za vynikající prezentaci také eh, děkuji i komisi za vynikající návrh. Já to opakuji pořád dokola, že eh, nikdo z vás není dostatečně bohatý, aby mohl řešit extrémní eh, situace kvůli klimatické eh, krizi. Nikdo, ať je to Německo, Rumunsko, takže proto vítáme tento návrh hm, hm, hm protože přijde opět červenec, opět bude docházet k požárům, extrémní výkyvy počasí, anomální počasí a v podstatě to již eh, i eh, se eh, odráží v těch předpovědích počasí na sedm měsíců dopředu. Příloha jedna. Já nechci, aby toto se stalo nějakým problémem, který bude blokovat vyjednávání. Je zde v podstatě eh, důvody jsou stejné jak pro komisi, tak pro zpravodaje. I komise chce být flexibilní, abychom nebyli eh, eh, potom mm, bezmocní, když je třeba reagovat. A zpravodaj má pravdu, když říká pro účely přípravy a reakce, tak musíme mít připravené prostředky, kapacity, až přijde ta doba, abychom tedy potom mohli hned reagovat na katastrofu. Ještě v zásadě bych chtěl říci, že ne, všechno eh, musí být rovnoměrně rozděleno na tři díly, takže já bych rád viděl nějaké eh, změny v příloze 1, abychom nebyli tak rigidní nakonec. A ještě další bod dodám. Také to zmínil i zpravodaj. My hrozby CBRN. Zde bychom měli více být schopni reagovat, tedy kybernetické útoky. Zde my máme i e, nový průmysl, třeba těch e, biologického charakteru, viry, které lze tedy e, šířit, takže to může být problém. I musíme mít na to dostatečné prostředky zdravotnické, abychom mohli pomoci občanům a Mm, ani ti, kteří tedy v první linii potom reagují, tak nemohou být vystaveni nějaké pandemii tímto způsobené. Například hemoglobulin eh, eh, ve jeho zásoby v Rumunsku jsou nedostačující, takže je třeba mít dostatečné zásoby. A Mezinárodní veterinární asociace mi poslala příslip, přípis o tom, že není schopné reagovat rychle v Austrálii, kde bylo potřeba nejenom tedy nejsou potřeba jenom léky, ale i veterináři. Takže je třeba, abychom mohli my jako z Unie také pomoci, abychom se vyvinuli větší úsilí, abychom byli schopni reagovat potom v terénu, aby nás lidé viděli. A to, co se děje v Austrálii. Takže tam je to 18 10 milionů hektarů, 18% plochy, takže já se ptám teď, jak jsme připraveni eh, na takové požáry, eh, mm, lesní požáry v Evropě, které určitě začnou opět hořet v létě. Jsme na to připraveni, aby nás to nezaskočilo. Já si myslím, že připraveni nejsme a je třeba tedy reagovat. A já vím, že tady existuje konsensus, kromě u přílohy 1, ale já doufám, že i zde se dohodneme. Thank you very much. Děkuji a za zelené paní Auken. Já e, bych e, chtěla poděkovat našemu panu zpravodajovi Andru Lakisovi za jeho návrh. UCPM er je Mechanismus civilní eh, ochrany Evropské unie se eh, stal posílenou spoluprácí mezi jednotlivými členskými státy. A cílem je připravit nejenom reakci, ale také materiál pro případ katastrofy. To je hlavní cíl. A podělit se o experty a vybavení prostřednictvím rasně dobrovolné organizace v případě katastrofy. Mechanizmy nefungovaly dobře. A proto musíme být rádi, že se nyní vytváří tento mechanismus, který by mohl využívat vnitrostátní kapacity a vytvořit vzdružení eh, těchto možností. Takže je to evropská přidaná hodnota na podporu členských států, které musí čelit požárům, lesů nebo jiným přírodním katastrofám, anebo katastrofám, které byly způsobeny lidmi, protože Nezapomínejme na to, že mm, také lidé způsobují tyto přírodní katastrofy. My bychom byli dávali přednost, kdyby to byly takzvané čerstvé peníze, ale není to možné a to víme. Takže nyní je zde snaha nějakým způsobem lépe rozvrstvit ty jednotlivé prostředky. Pro nás mm, tento mechanismus je naprosto zásadní. U požáry v lesích se mohou týkat nás všech, takže potřebujeme navýšené financování. Co se týče tohoto návrhu pana Andrula Kisova, my jsme rádi, že jste zde hovořil o rozpočtu, který se bude týkat víceletého finančního rámce. Potřebujeme minimálně tuto úroveň. Samozřejmě, že můžeme není hovořit také o vhodnosti této přílohy z hlediska rozvrstvení těch jednotlivých procent, z hlediska prevence, z hlediska reakce. Ale my všichni souhlasíme s tím, že finanční eh, pravidla se musí vztahovat eh, na všechny tyto typy akcí v rámci tedy těch příslušných pilířů. A také si Eh, přejeme, aby se tady eh, nějakým způsobem nesnížily investice v případě Galileo, protože Galileo může fungovat v těchto naléhavých situacích a doufáme, že budeme spolupracovat se všemi kolegy. For ID. Děkuji za ID, Marko Dreosto. Děkuji, pane předsedo. Především já musím předeslat, že poněvadž jsem z Itálie, tak pro nás civilní ochrana to je nutnost. I zde máme eh, skutečně dobré kapacity na to. Jsem velice rád, že i Evropská unie teď hodlá eh, eh, sledovat podobný trend, podobný vývoj. Já chci poděkovat panu zpravodaji za vynikající prezentaci i za některé ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy. E, velice rychle se chci vyjádřit k příloze jedna ne abych tady nějak polemizoval, jenom abych zdůraznil, jak správně bylo řečeno, že komise asi chtěla e, ji eliminovat, protože si myslela, že to je vhodné, ale já e, bych rád, abychom z toho nedělali nějaký principiální problém a abychom se dohodli, našli řešení společně. I návrh využít technologické systémy jako Galileo, určitě e, to je zcela e, jasné a i, i v Itálii je, naše charakteristika je, že my jsme velice rychle akceschopní a to především kvůli teritoriální organizaci a kvůli koordinaci. Takže bych rád, aby i v tomto smyslu, abychom se inspirovali eh, zkušenostmi, které existují v členských státech. A nakonec jsem slyšel, že EPP předloží nějaké pozměňovací návrhy. Eh, eh, doufáme, že i v tomto se nakonec dohodneme, protože téma civilní ochrany, tak jak všichni zde řekli, a bezpečnost lidí, eh, objektů a mm, společnosti jako takové, to je přece důležité tak do té míry, že bychom v tomto měli být jednotní. Děkuji. Děkuji za EKR tady. Nevidím stínového, takže přejdu ke GUE. Paní Konečná Tady tu nahrazuje pan Kokalis. Děkuji. E, oteplování planety, globální oteplování a změny klimatu, mm, to sami zažíváme všichni, ty výkyvy a bude se to ještě zintenzivňovat v příštích letech. I my vidíme, e, co se děje v, Istrál, v Austrálii, vidíme e, v Jakartě extrémní záplavy a je evidentní, že naše infrastruktura, jak ta fyzická, i ta operativní, nebyla připravena, aby mohla pojmout mm, mm, tyto události v takovémto rozsahu. I záchranné mechanismy potřebují tedy mm, být adaptovány, musí se přizpůsobit vývoji a správně zpravodaj hovoří, že i musí být minimálně 1,4 miliard vyčleněno z rozpočtu, včetně té flexibility. A potom samozřejmě i přeshraniční koordinace, koordinace přeshraniční reakce. To znamená, že i členské státy musí přijmout své plány i takže bychom měli i e, přeskoumat využití různých technologických prostředků, jako Galileo například. A zde i bychom my jako EU měli být lídrem v té externí dimenzi. Takže děkuji zpravodaji a mm, tento návrh podporujeme a doufejme, že se dohodneme brzy. Děkuji. Děkuji. Takže to byly stínoví a nyní komise. Julia Stewart David, vedoucí příslušného oddělení. Děkuji. A já chci také poděkovat panu Andru Lakisovi za návrh zprávy. Děkuji všem stínovým za připomínky. Velice stručně chci říci, že tady mezi námi není moc, velk, není mo, není moc názorových rozdílů a já za komisi vítám ty nové prvky, které zde parlament navrhuje, a to především, které se týkají zavedení e, technologických prostředků jako e, těch systémů varování, jako je Galileo, Galileo a také, že navrhujete tu možnost i financování mimo EU, Union Civil Protection Pool. V minulém roce jsme zažili Mozambik, e, a takže, ale ta pravidla toho mechanismu musí být co nejjednodušší, aby bylo možné reagovat okamžitě. Dále, konkrétně teď příloha 1. Ano, není to byrokratická záležitost, je to věc operativy. Cíl, cíl komise je posílit rescue, ustanovení rescue a připravenost Evropy a proto již jsme podnikli řadu investic, například eh, do kapacit boje proti požárům, lesním požárům nebo eh, do eh, třeba systému evakuace při infekčních chorobách a dále ještě nás čeká CBRN a podobně. Je třeba zajistit tedy investice z rozpočtu to spadá do akcí v oblasti připravenosti, tedy do této části rozpočtu a mm, v příloze jsou tedy určitá procenta stanovena, ale nám jde o maximální flexibilitu. Samozřejmě s tím, že musíme vzít do úvahy i tu eh, interinstitucionální rovnováhu, jak jste zasnělo. Také chceme upozornit na fakt, že skutečně doufáme, že tento ambiciozní návrh 1,4 miliard EU, eh, euro eh, projde v rámci jednání o mm, tom víceletém finančním rámci a pokud ano, pokud projde, tak eh, celková částka financování, které bude k dispozici na prevenci a na reakci, což je stejně důležité, tak samozřejmě se také zvýší a e, skutečně v těchto číslech, v procentech musíme zajistit, že budeme schopni investovat společně do těchto kapacit, do hardwareu, do týmů, v terénu, po celé Evropě, tak, abychom zajistili ten příští krok, to znamená evropská připravenost civilní ochrany. A samozřejmě Eh, maximální flexibilita, ta je nutná, ale eh, ta potom bude znamenat že debatu, eh, jak k toho dosáhnout. Pro nás to znamenalo eliminovat přílohu 1, ale samozřejmě budu vděčná za další náměty, návrhy na změnu, které, na změny ve finanční části je třeba zajistit, ale že maximálně možná flexibilita bude zde eh, garantována a že i budeme schopni efektivně čerpat eh, peníze, které budou k dispozici. Takže zde uvítáme vaše návrhy. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Zdá se mi, že v sále panuje konsensus i na základě diskuze. Teď dáme slovo zpátky zpravodajovi, panu Analakisovi. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za vaše příspěvky, za vaše připomínky k tomuto mechanismu Jedná se o zcela zásadní stanoviska a chci ještě zopakovat, že pro všechny z vás, kteří přicházíte ze zemí, které bohužel poznali e, tuto rozivou hrozbu, která často vyústí v řadu ztracených životů, životů, e, že se pokusíme dospět ke kompromisu, který by nám umožnil dosáhnout toho nejlepšího možného výsledku v oblasti rescue, v oblasti mechanismu, který umožní reagovat na potřeby občanů a který eh, také umožní vy, eh, eh, vyřešit všechny ty výzvy, které před námi v této oblasti stojí. Máte možnost samozřejmě také podávat pozměňovací návrhy a rozprava se jistě bude ubírat tím správným směrem. Všem vám děkuji. Děkuji. Jak eh, řekl zpravodaj, je možno podávat eh, pozměňovací návrhy eh, a to do 28. ledna. Pak se tomu budeme věnovat 5. března ve výboru a doufejme i v březnové plenárce. Dalším tématem na pořadu jednání je odchod Spojeného království Severního Irska Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, což je věc, které litujeme. A tady eh, je to na předsedovi, eh, takže výborné načasování eh, Paskale. na ti slovo, myslím. Dobrá, děkuji. E, děkuji za to, že e, jsi řídil jednání. Teď se posuneme směrem k tématu Brexitu. A jak patrně víte, každý výbor vyšle svá stanovisko příslušným výborům, to znamená AFETu a INTA, to znamená těmto dvěma příslušným výborům. Eh, teď eh, se začneme vlastně eh, tímto sem, tématem zabývat novým způsobem. Budeme se snažit dívat nejenom do minulosti, ale rovněž do budoucnosti a definovat úlohu, kterou chceme E, tedy hrát do budoucna. Proto tento dopis, je to vlastně formální krok, e, chci to e, říct, protože to je vlastně počátek diskuze toho, čemu chceme dát přednost v těch dalších rozpravách. Začneme s koordinátory. Prosím, EPP, představitele. Děkuji, pane předsedající. Samozřejmě je to smutná záležitost a Myslím si, že většina z nás eh, velmi lituje toho, že Spojené království odchází z Evropské unie, ale konečně tady je nějaká dohoda. Je to lepší, než kdyby žádná dohoda nebyla, kdyby tady e, existoval no deal Brexit, takže teď dojde ke spořádanému Brexitu konce měsíce, což je dobrá zpráva, protože v opačném případě by to mělo devastující účinky, e, především když se e, podíváme na eventuality nedostatku třeba léků a dalších základních E, komodit, takže máme dohodu, ale ta dohoda nás vede pouze do konce letošního roku. To znamená, že další Brexit bez dohody by mohl nastat počátkem roku příštího, pokud bychom dost tvrdě nepracovali. A já myslím, že je opravdu hodně důležité, abychom měli jasnou představu, abychom měli jasně stanovený e, scénář až e, se dostaneme na konec roku, aby prostě nebyl eh, do no deal Brexit. Já mám nicméně obavy, že se nám to během jednoho roku nemusí podařit. E, takže jsou tady e, všechna ta témata na stole, e, zdravotnické prostředky, léky. Jedna z věcí, která je pro, tohoto, pro tento výbor velmi důležitá, je nalezení způsobu, jak spolupracovat, jak vlastně spolupracovat konkrétně v oblasti klimatu mezi Unií a Spojeném království. Další COP se koná právě v Glasgow. Chceme, aby aby to byla úspěšná konference a pokud by měl nastat úspěch, tak eh, potřebujeme velkou koordinaci. To bude jedno ze zásadních témat, které musíme prodiskovat v nadcházejících měsících. Musíme mít společnou vizi v oblasti klima, eh, politiky klimatu a to vidím jako zcela zásadní věc. Za SD, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za e, umožnění této rozpravy. Mně se to jeví jako velice e, důležité, abychom my jako výbor Envy jednoznačně dali najevo, že chceme, že si přejeme, aby otázky klimatu, životního prostředí figurovaly e, opravdu hodně vysoko na té společné agendě i v tomto nadcházejícím roce, jak to řekl Peter. Za naší frakci musím říct, že nám dělá starost, když vidíme, vidíme, že tady máme na jedné straně e, právně závazný text a politické prohlášení a teď zjišťujeme, že otázky spojené e, s e, klimatem jsou uvedeny v politickém prohlášení. To velmi oslabuje téma životního prostředí v našich vztazích v nadcházejícím období a to je opravdu velice znepokojující. My musíme jasně toto dát najevo, až budeme sestavovat eh, naše priority, priority výboru Envy, musíme sdělit, že toto se nám jeví opravdu jako velmi zásadní. Když vidíme, že Spojené království, které je velkou zemí, představuje hodně obyvatel hned vedle nás, eh, hodně dlouho jsme spolu pracovali a najednou se můžeme odstnout v situaci, kdy se pustíme eh, v oblasti životního prostředí eh, odlišnými cestami. A e, to by znamenalo, že by vedle nás byl trh, e, který třeba bude e, uplatňovat jiné normy, které, který bude mít menší ochranu životního prostředí, který bude méně ochraňovat biodiverzitu a méně uznávat témata klimatu. Musíme si to prostě uvědomit, že Spojené království leží hned vedle nás. Můžeme všelijak přemýšlet o tom, jak na dejme tomu, Spojené státy vyvíjet určitý tlak eh, na půdě OSN a tak dále, ale tady se jedná o zemi, která je hned vedle, která může znečišťovat životní prostředí třeba eh, mnohem víc než eh, my a my tím budeme trpět. Takže musíme toto sdělit, musíme toto dát jasně najevo, že nás znepokojuje, že se oblast životního prostředí dostala do politického prohlášení. Je to prostě oslabení. Je to spíš taková snaha formulovat určité Eh, určité, eh, naděje, určité představy než konkrétní cíle a úkoly. To je pro nás eh, opravdu zásadní, proto o tom hovořím. To je, ta nejkonkrétnější, to je ten nejkonkrétnější příspěvek do naší debaty. Tak, jak to stojí a leží teď, to není pro nás dost dobře. Musíme zvýšit ambice v oblasti životního prostředí a jak to budeme s Britán- se Spojeným královstvím řešit. Pak je tady otázka měst, otázka lidí, lidí závislých na lécích. Musíme opravdu zdůraznit otázku dodávek eh, toho řetězce eh, pro dodávání léků. Tady nemůže něco vypadnout, to je zase něco, na co se náš výbor musí soustředit, co musí zdůraznit. Děkuji. Další, pan Viskas. Eh, děkuji. Já vlastně až tolik Eh, nemohou po Pítrovi a Jutě říct. Eh, všichni vlastně víme eh, o tom, jak to vypadá. Jsme tím trochu rozrušení. Britský politický systém je tak trošičku pod kontrolou asi stejným způsobem jako australský požár. My teď, dejme tomu, máme nějakou dohodu a uvidíme, jak to s ní bude vypadat po 11 měsících ti z vás, eh, kteří eh, se stále ještě večer před spaním modlíte, tak zahrňte eh, Spojené království do svých modliteb, tak aby britská vláda se pokusila nějakým způsobem Brity podpořit. Musím říct, že někteří Eh, Britové eh, vlastně už nepoužívají tolik uhlí, jsou na tom eh, dobře stejně jako některé státy v kontinentální unii, to je dobré, ale zas na druhé straně mají ekonomický systém, který prostě není zcela funkční, spíš je Eh, spíš je hluboce nefunkční, což může vést k určitému politickému adventurismu, už jsme to v minulosti viděli, takže Bůh ochraňuj a zachraň Spojené království. Děkuji za zelené. Ano, děkuji. Já se domnívám, že všichni sdílíme e, pocit ohledně Brexitu. Určitě nám budou naši e, britští e, kolegové chybět, možná ne ve všech frakcích, ale v některých určitě ano. A při vědomí toho, že dohoda o e, odchodu bude pravděpodobně, velmi pravděpodobně schválena e, parlamentem příští týden a že Brexit e, začne platit, dohoda o Brexitu začne platit od 31. ledna, pak začne ta skutečná práce, bude o bohat, budoucí vztahy mezi Unii a Británií a je tady celá řada témat, která spadají do naší působnosti, klimatická legislativa, přístup k lékům, k zdravotním prostředkům. To jsou všechno zásadní věci pro naše budoucí vztahy a nám to opravdu dělá hlavu. E, znepokojuje nás to. Musíme dosáhnout toho, aby v těch jednáních v budoucích vztazích mezi Unií a Spojeným království e, bylo dosaženo toho, že Spojené království především v životním prostředí bude e, uplatňovat veškerou legislativu, která tady je. My prostě nechceme Singapur na Temži hned vedle Evropské unie, pokud bych to tak tak měl říct. A to by nám všem mělo ležet na srdci. To bude pravděpodobně jedna z nejobtížnějších eh, debat, eh, jedno z nejobtížnějších jednání, které před sebou máme. A pokud někdo tvrdí, že to můžeme za rok zvládnout, tak já mám upřímně řečeno velké pochybnosti, když se podíváme na politický systém, eh, jak to vypadá, jak to vypadalo, tak se stále ještě obávám, že pokud to prostě takhle dál bude pokračovat, takže se pohybujeme směrem k Brexitu bez dohody. No deal Brexit. Takže takže jako stanovisko našeho výboru Envy to je jedna věc, ale opravdová práce začne právě po nástupu v platnost pro uvedení e, vchod to, e, té dohody o Brexitu. Budeme mít na starosti téma životního prostředí, jeho ochrany, přístupy k lékům, přístupu k lékům a tak dále. Práce teprve začíná. Za ID Chcete hovořit? Ne, dobře. Takže za EKR paní uh, McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Jeden z výsledků Brexitu je, že toto je moje poslední příležitost hovořit ve výboru a já vám za ní děkuji. Domnívám se, že text, který máme před očima, je velmi vyvážený, vychází z faktů velmi pečlivě a já jsem za to vděčná. Eh, chtěla bych možná zmírnit určité obavy eh, z divergence a regrese, především v oblasti životního prostředí prostředí a ETS, tak jak se o tom hovoří v odstavcích 5 a 6. Myslím, že Spojené království bylo, je a zůstává jedním z klíčových hráčů v ochraně životního prostředí a hodně se toho můžeme dozvědět z regulačních postupů jak mé země, tak Evropské unie. ETS Spojeného království byl vlastně první aplikací toho obchodování s eh, s kvotami eh, ohledně skleníkových plynů a hodně ovlivnilo v roce 2005 eh, celou unijní legislativu. My jsme byli z těch, kteří za poslední desetiletí tlačili nejvíc na reformy, tak aby v této oblasti, aby bylo dosaženo konkurenčních cen. A co se týče trhu s CO2, tak to bylo právě Spojené království, které v roce 2013 eh, přišlo s těmi návrhy, eh, které v tomto směru byly zcela zásadní. A v červnu 2019 se Spojené království stalo první velkou ekonomikou ve světě, které, která eh, přijala legislativu do roku 2050 zrušit eh, veškeré emise CO2. Takže eh, emise ve Spojeném království eh, od roku 2008 trvale klesají. V roce 2018 byly emise v Spojeném království o 44% níž než v roce 2009 a přitom naše ekonomika eh, a její výkon vzrostly eh, dvojnásobně. Takže chci říct eh, na základě těchto údají, že je možno doufat, že Spojené království bude zodpovědným hráčem a spolehlivým partnerem a to i v této oblasti dekarbonizace. Když se podívám do budoucnosti, tak upřímně věřím, že, spo- že Evropská unie se soustředí na eh, politice založené na vědeckých eh, faktech, na eh, důkazech, tak, jak ji prosazuji celou dobu, co jsem zde. A není to o nic méně důležité, než to bylo i v minulosti a než to bude v budoucnosti. Doufám, že výbory Evropské Evropského parlamentu se budou dívat mnohem důkladněji a příznivěji na oblasti eh, chain editing a chain N. A pokud tady budou nějaké rozdílnosti, tak eh, francouzští eh, zemědělci si možná nebudou muset do budoucna kupovat krmivo ze Spojených států, ale bude možné si ho koupit od nás. Děkuji, Silvie. Děkuji. Erittäin valitettava asia, mutta se on tosiasia. Se herättää paljon huolta varsinkin niiden asioiden suhteen, jotka kuuluvat tämän val... Eh, děkuji mnohokrát. Ehm, to, co tady bylo konstatováno, je faktem. A spousta věcí, které spadají do naší kompetence, se musí řešit. Klimatická změna, a je nutné hm, samozřejmě využívat společné možnosti, které jsou zde eh, k dispozici. Musíme říci, že dopasovat ten celý proces v podstatě eh, probíhal špatně. Například ta pojistka je není eh, vyškrtnuta, eh, závazné cíle také se již neuplatňují. To znamená, že tento text nezajišťuje některé nezbytnosti z hlediska životního prostředí, z hlediska CO2, Eh, takže eh, to opravdu eh, už tady není. Takže v budoucnosti je důležité, abychom náš vliv tady uplatnili. A co se týče dohody o volném obchodě se Spojeným královstvím, tak to je záležitost, kde musíme skutečně do toho zapracovat boj proti klimatické změně. U Mercosuru se to nepodařilo, to je špatný příklad v tomto ohledu. Já si myslím, že eh, je nutné také, abychom eh, se eh, podívali na to, jakým způsobem budeme zavazovat Spojené království. Musí to být závazky, které i my jsme schopni plnit. Co se týče Glasgow, samozřejmě je dobré, že tady je snaha učinit z toho úspěch. A musíme se na to podívat také politicky, musíme zajistit dobrou spolupráci s těmi zodpovědnými hráči ve Velké Británii. My jako výbor musíme být schopni nastolit dobrý dialog a dobrou spolupráci a tak musíme vybudovat tedy eh, situaci, kde budeme mít skutečně vliv. Děkuji. Ještě než budeme hlasovat, eh, tak eh, Eh, bych chtěl dát eh, slovo eh, kolegu ze Spojeného království, Filip a Karen z Zelených a Renew děkuji e, za to, že mám e, tuto možnost během tohoto mandátu hovořit naposled v tomto výboru. Stále ještě věřím, že Spojené království dojde k rozumu a e, že všechno bude jinak. Tady jde o to, že Brexit může také drasticky snížit ambice v oblasti životního prostředí a musím říct, že jako britská poslankyně se děsím toho, kam nás vede e, náš premiér a jak se odklání v řadě oblasti e, od politiky Unie a směřuje nás do propasti. E, teď se to jeví tak, že dohoda o odchodu je zástěrkou pro to, aby se v oblasti životního prostředí polluter place principu pařížské dohody a tak dále dostali z protokolu pryč. Jistě není náhodou, že jsou to právě tyto nástroje, které představují to zásadní pro udržení e, našich ambicí v této oblasti. I e, v jako členský stát Spojené království se snažilo normy v oblasti životního prostředí snižovat a vědci nás přitom varují, že máme pouze posledních deset let na to, abychom se se situací pokusili vyrovnat. V noci eh, schromáždění Ir, severního Irska se připojilo k Walesu a Skotsku a odmítlo dohodu o Brexitu Tři ze čtyř zemí, které tvoří Spojené království, odmítají tuto dohodu, která jde nejenom proti našim zájmům v oblasti životního prostředí, ale činí vše bez politického mandátu, který by přitom měl být požadován. Jak už tady bylo řečeno, no deal Brexit je stále ještě ve hře na konci eh, roku a víme eh, z dokumentu Yellow Hammer, který eh, byl zveřejněn v září, kam by to mohlo vést, dokonce k potravinové nedostatečnosti, která by samozřejmě se dotkla nejvíc těch nej, eh, sociálně nejslabších v naší zemi. A proto bych chtěla podpořit eh, všechny kolegy, kteří se rozhodují, jak hlasovat, aby hlasovali proti. Děkuji. Karolína? Thank you. Um, well, first of all, I'd... No, zaprvé chci poděkovat za ten dopis, který je vyvážený a který podle mě řeší ty hlavní problematické body. Jak víte, tak já souhlasím s pocity kolegů, že to je nebezpečná dohoda, nebezpečná cesta, která nás čeká. A jako ostatní, jak řekla kolegyně z EKR, tak eh, my máme za sebou dobré zkušenosti s ETS i jinými, ale mám takové pro, mm, problém s tím, že eh, si myslím, že asi pro konzervativní vládu nebude mm, životní prostředí prioritou a mm, v podstatě nikdy nebylo, tak jak bychom si byli přáli. A oni hovoří o tom, že je třeba zrušit byrokraci a že Brexit je vynikající eh, příležitost v podstatě eh, zatočit s evropskou legislativou. A to ve mně eh, vzbuzuje velké obavy, to je mm, velké varování protože oni se říkají, že chtějí zrušit byrokracii, ale to pro nás je ta eh, legislativa, která eh, dává bezpečí občanům, třeba v oblasti potravin, bezpečnosti potravin, takže ono bude velice těžké zachovat normy, standardy na obou stranách. Teď bezpečnost potravin, to je pro mě velký problém. My jsme hovořili o dovozech tedy chlorem ošetřených kuřat ze Severní Ameriky, potom dovozy tedy ty hrozby, které jsou třeba ze Singapuru, tak i akademický výzkum, to je také pro mě velký problém, protože eh, oni odchází e, z britských univerzit. Hodně akademický svět e, e, asi utrpí na reputaci kvůli tomuto. A dále dodávky radioizotopů, léků, léčiv, lé, přípravku, takže to asi tady Eh, uvidíme eh, vůbec, eh, jak to půjde, protože se bude muset vyjednat obchodní dohoda, to bude třeba 10-12 měsíců a tady je velice pro mě zneklidňující, jak to bude se dodávkami léku. Takže přeji vám hodně štěstí a doufám, že výbor Envy ovlivní jakoukoliv dohodu, která se nás bude týkat. A co jiného k tomu říci? No, je mi to líto, že odcházíme. Mr. Palmer for the, the last one. A poslední pan Palmer. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano. Já souhlasím s pocity a poznámkami kolegů ze Spojeného království z jiných i politických skupin. Jenom jeden bod. <clears throat> Také pro mě to naposledy, kdy hovořím na výboru Envy. Ano, ať ty překážky, bariéry, potíže, eh, frustrace, mm, Brexit pro nás znamená, a kolegové, jak řekli, že jsou smutní a litují, na jakou cestu nastoupila moje země, tak ať ty bariéry, mm, překážky budou jakékoliv, eh, eh, tak já vím, že jsou zde kolegové v oblasti zdravotnictví, v oblasti ekologie, ve výzkumu a v, z praxe, kteří jsou odhodláni, odhodláni ve Spojeném království eh, zachovat co nejužší vztahy s partnery a přáteli zde, protože víme, že eh, my sice mm, budeme mimo struktury, ale eh, jsme odhodláni spolupracovat já si myslím, že o toto nepřijdeme. Především vědci v oblasti v oblasti e, zdravotnictví, kteří pracují v oblastech jako výzkum rakoviny a dalších e, diagnóz, tak ti určitě budou e, nadále úzce spolupracovat s kolegy z EU. Pane předsedo, bylo pro mě velkou ctí být součástí tohoto výboru dva a půl roku a Chci poděkovat eh, kolegům, sekretariátu a poradcům z mé politické skupiny a já všem přeji hodně štěstí v vašem budoucím počínání. Děkuji. Já bych navrhl, abychom zatleskali všem britským kolegům. Thank you. We will have a, a two minutes break and then we... Minutová přestávka po té hlasování. So we are going to resume and to move to the voting. Budeme mm, pokračovat a čeká nás teď hlasování, tak prosím eh, vaše hlasovací kartičky vyzkoušejte a než přestoupíme k hlasování, tak připomínám, že ve čtvrtek v 9 večer, pardon, v 9 ráno, v 9 ráno společné hlasování s výborům Ekon, Envy eh, eh, taxonomie, takže prosím, buďte připraveni, takže to je výsledek té politické dohody z prosince, ale musíme to formálně eh, podpořit, takže ve čtvrtek v 9 ráno spolu s kolegy z Ekonu, v 9 ráno, v 9 ráno. Ano, tak nezapomeňte si to zapsat do svých diářů. A teď přejdu do francouzštiny. První vote Hlasování o uzavření dohody o vystoupení Spojeného království se, spojen, eh, z EU. Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tento. Takže dopis Envy je přijat a bude předán co nejrychleji. 13. Budeme hlasovat o námitce, která se týká olova v PVC. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Námitka je přijata a budeme mít příležitost se ještě na plenárním zasedání k tomu vrátit. A dostáváme se k bodu 14. Takže pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis číslo 1 pro. Proti? zdržel se, přijato. 55, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2, pro, proti, přijato. 59 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 62. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 63. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 65. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 67, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 66, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdržel se, přijato. 69 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 70 pro, proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. Kompromis číslo 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 74 pro, proti, zdržel se přijato. 75 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 76 pro, proti, zdržel se přijato. 77 pro, proti, zdržel se přijato. 78 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 79 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 85 pro, proti, Teď to ověříme. Takže hlasujeme o návrhu 85. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 86 pro, proti, zdržel se přijato. 87 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 88 pro, proti, zdržel se přijato. 89 pro, proti, zamítnuto. 90 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 91, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdržel se, přijato. 94, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato.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 proti, zdržel se, přijato. 102 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdržel se, přijato. 104 pro, proti, zdržel se, přijato. 105 pro, proti, zdržel se, přijato. 106 pro, proti, zdržel se, přijato. 107 pro, proti, zdržel se, přijato. 1. pro, proti, zdržel se, přijato. 2. 3. kdo je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 8 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. 9 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. 10 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. 12 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. 13. Ne, promiňte, 14 říká Pan předseda 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 15, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, promiňte, 16. 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Takže to ověříme. Hlasujeme o návrhu 16. Hlasování je uzavřeno. Promiňte, je to v pořádku. Tam byl problém s EPP hlasováním. Teď hlasujeme o návrhu 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 19 pro? Proti? zdržel se, přijato 20 pro, proti, dobře, ověříme. Návrh 20. Zahajuji hlasování. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 20. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 21 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 6. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 37. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 38. Pro? proti, zdržel se, přijato 39 pro, proti, zdržel se, přijato 40 pro, proti, zdržel se, přijato 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 42 pro, proti, zdržel se, přijato 43 pro, proti, zdržel se, přijato 44 pro, proti, zdržel se zamítnuto 45 pro, proti, zdržel se přijato 46 pro, proti, zdržel se přijato 47 pro, proti, zdržel se přijato 48 pro, proti, zdržel se zamítnuto 49 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď máme konečné hlasování a budeme hlasovat elektronické hlasování. Je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijato. Blahopřejeme vyjednávacímu týmu. A nyní přejdeme na hlasování číslo 15 na našem programu. A týká se to Evropského roku zelených měst 2021. 54 pro, proti, zdržel se. Takže znovu, kdo je pro 54? Kdo se zdržel? Přijato. 55 pro, proti, zdržel se, přijato 56 pro, proti. Takže ověříme 56. Hlasujeme o návrhu 56. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Kompromis číslo 4 pro, proti. Zdržel se, přijato. 58. Kdo je pro, proti? Držel se, přijato. 59. Kdo je pro, proti? Držel se, přijato. 60 pro, proti, držel se, přijato. 62, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď budeme. Eh, hlasovali jsme také o 63. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 67, kde pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 72, eh, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 84 je Staženo 85. Kdo je pro? Proti? Budeme ověřovat. Hlasujeme o návrhu 85. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno, takže 85 je přijata. 86, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. 87 pro, Proti? Takže ověříme. Hlasujeme o návrhu 87. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 90 pro, proti, zdržel se, přijato. 91 pro, proti, zdržel se, přijato. 92 pro, proti, ověříme. Hlasujeme o návrhu 92. Hlasování uzavřeno a je to přijato. 93, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 94, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 95, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 96. 95. Hlasování je ukončeno. A zamítnuto. 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 98. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 3. Pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 4. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 7. Pardon, 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 9. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Hlasujeme o návrhu 9. A návrh je zamítnut. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 12 pro? Proti? Ověříme. Mám pocit, že to bylo zamítnuto. Ověřujeme elektronicky. Hlasování u konce. Hmm, Zamítnuto. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 15 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 16 pro. Proti. Opět myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme si návrh 16. Uzavřeno, zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme opět. Ověřujeme návrh 18. Takže uzavřeme hlasování a je to přijato. 19. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 20. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Opět to ověříme a hlasujeme o návrhu číslo 20. Přijato. Takže jestli vám to nebude vadit, tak budeme ještě jednou hlasovat o 19. Je to možné? Takže budeme elektronicky hlasovat o návrhu 19, to znamená jeden návrh předtím, abychom si byli jisti. Takže hlasování je zahájeno. Hlasujeme o návrhu 19. Hlasování je ukončeno. Takže je to plus přijato. Dvacítka taky, takže nyní se dostaneme 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdržel se přijato. 31. Pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 32, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 33 pro, proti, zdržel se přijato. 35, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 36, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 37 pro, proti, zdržel se. Takže opět ověříme návrh 37. Hlasování je zahájeno, hlasování ukončeno a je to přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39 pro, proti, zdržel se, přijato. 40, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 42 pro, proti, Takže návrh 42, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 43, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 44 pro. Proti. Zdržel se přijato. 45 pro. Proti. Zdržel se. Ověříme. Hlasujeme o návrhu 45. Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 47 pro. Proti? Zdržel se? Ne, ověříme. Ověřujeme 47. Zamítnuto. 48. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato 49 pro, proti. Ověříme opětovně, hlasujeme o návrhu 49. Přijato. 50. Kdo je pro? Proti? Dobře, ověříme. Ověřujeme návrh 50. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď hlasujeme o celém textu a sice elektronicky. Hlasování je ukončeno. A tedy rezoluce je přijata. Blahopřejeme. Alors, on passe au vote sur euh, les décharges, en commençant par euh, le vote. Takže udělení absolutoria, nejprve hlasování číslo 16. Pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdržel se schváleno. Dvojka pro, proti, zdržel se zamítnuto. Trojka pro, proti, zdržel se schváleno. 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. Hlasování o celé udělení absolutorie elektronicky zahajují hlasování. Končím hlasování. absolutorium schváleno. A teď eh, udělení absolutoria agentuře pro léky. Jednička pro, proti, držel se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, držel se, zamítnuto. Trojka pro, proti, držel se, schváleno. Čtyři pro, proti, držel se, schváleno. Pět pro, proti, držel se, schváleno. Šestka pro, proti, držel se, schváleno. Sedmička pro, proti, držel se, schváleno. E, celý návrh usnesení zahajuji hlasování elektronickou cestou. Končím hlasování. Návrh na udělení absolutoria je schválen. A teď EFSA. Jednička pro, proti, držel se schváleno. Dvojka pro, proti, držel se schváleno. Čtyřka pro, proti, držel se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdržel se, schváleno. Pětka pro, proti, držel se, zamítnuto 6. Dobře, když chcete, takže pětka zahajuji hlasování elektrickou cestou, pozměňovací návrh číslo 5. Končím hlasování. No, e, šestka pro, proti, schváleno. Sedmička pro, proti, zamítnuto. Osmička pro, proti, zdržel se, schváleno. Devítka pro, proti, zdržel se, schváleno. Deset, první část, pro, proti, držel se, schváleno. Druhá část pro, proti, držel se, zamítnuto. Jedina, 11 pro, proti, držel se, schváleno. Celý návrh usnesení, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Absolutorium uděleno. A teď eh, Evropská agentura pro životní prostředí, EEA, pozměňovací návrh 1. Proti zdržel se, schváleno. Dvojka pro, proti, e, SD je pro, ne, jste proti? Jste pro, dobře. Takže dvojka, schváleno. Trojka, pro, proti, schváleno. Čtyřka pro, proti, zdržel se, schváleno. Celý návrh usnesení Končím hlasování. Návrh na udělení absolutoria je schválen. A teď je na řadě udělení absolutoria pro ECDC. První pozměňovací pro proti zdržel se schváleno. Dvojka pro proti zdržel se schváleno. Trojka pro proti zdržel se zamítnuto. Čtyřka pro proti, zdržel se schváleno, pět pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, pátý pozměňovací návrh. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestka pro, proti, zdržel se, schváleno celý návrh usnesení o udělení absolutoria elektronicky. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď ECHA, eh, pozměňovací návrh 1 pro, proti, držel se schváleno, dvojka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdržel se, schváleno. Čtyřka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pět pro, proti, držel se, schváleno. Šest pro, proti, držel se, schváleno. Sedmička pro, proti, držel se, schváleno. Osm pro, proti, držel se schváleno 9 pro, proti, držel se schváleno 10 pro, proti, držel se schváleno 11 pro, proti, držel se schváleno. Celý návrh usnesení zahajuji hlasování. Končím hlasování. a návrh usnesení o udělení absolutoria je schválen. Děkuji vám. Ano. Poslední hlasování. Minimální požadavky na e, opakované použití e, vody, takže to je výsledek trialogu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže výbor eh, podporuje stanovisko přijaté na trialogu. Děkuji vám. So just we'll have a, a short break. Takže krátká přestávka. Počkáme na chorvatského ministra. Vyhlašuji zhruba 15-minutovou přestávku.

Okay, dear colleagues, we are going to uh, resume our session. Takže vážené kolegyně a kolegové, začneme. Chci tady přivítat uh, pana ministra pro otázky životního prostředí a energetiky uh, chorvatské vlády. Je to ministr, který bude mít Eh, Radu pro životní prostředí na, řad, na starost po následujících šesti měsících a pro následujících šest měsíců. A celá řada otázek, pane ministře, jistě zazní už tady a teď. Ale nejprve dáme slovo vám eh, přibližně na 10 minut, abyste měl možnost hovořit o vašich prioritách a pak budou dotazy. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, je pro mě radost tady být dnes s vámi, abych vám předložil priority našeho předsednictví v oblasti životního prostředí a energetiky. Těším se na konstruktivní výměnu názoru s vámi. V nadcházejících šesti měsících eh, budeme tedy na základě Eh, našich dohod, eh, pracovat s Evropským parlamentem a s členskými státy v duchu vzájemného respektu. Přicházíme eh, do, eh, této, eh, do tohoto období, které je poznamenáno určitou nejistotou, zároveň ovšem máme před sebou řadu úkolů, které nepočkají. Vnímáme to vše jako možnost prohloubit naši jednotu a posílit Evropskou unii. Během našeho předsednictví se chceme soustředit na některé oblasti, o kterých se domníváme, že Evropská unie může velmi přispět prosazováním společných hodnot. Eh, silná Evropa ve světě výzev, to je naše moto a naše priority jsou eh, tyto. Evropa, která se rozvíjí, spojuje, ochraňuje a Evropa, která má vliv. V rámci první priority Evropa, která se rozvíjí, eh, chceme vytvořit Evropu klimaticky neutrální a udržitelnou. Eh, máme prostě eh, zelený, eh, zelenou dohodu, přechod k klimatické neutralitě do roku 2050, biodiverzitu a její ochranu a ochranu podmorského života. Dáváme, eh, jsme ovšem ve velmi svízelné situaci, času mnoho nezbývá, neboť životní prostředí se rychle zhoršuje a je zapotřebí urgentně reagovat. My si dobře uvědomujeme tuto krizi a naším plánem je, aby témata spojená s životním prostředím zůstala stále na pořadu dne. Strategická agenda na nadcházející období, eh, závěry eh, prosincové rady, zelená dohoda, dohoda, eh, dodržení eh, cílů klimatické neutrality do roku 2050. To jsou všechno ty hlavní milníky, které tvoří rámec naší činnosti. Chorvatské předsednictví bude iniciovat práci v Radě na zelené dohodě a na dalších iniciativách v této oblasti. Jak to bylo také řečeno zde minulý týden, i předsednictví sdílí názor komise v tom smyslu, že zelená dohoda představuje novou etapu, eh, která pomůže Evropskou unii transformovat do eh, lepší, spravedlivější společnosti, udrží eh, konkurenční, konkurenční ekonomiku a lepší využití Eh, základních surovin. Klimatická neutralita a eh, eh, a obnovení přírodních zdrojů Unie. To jsou další velké priority, které, si budou, vyžado- které budou vyžadovat významné investice, jak soukromé, tak veřejné. My jsme samozřejmě e, vzali v úvahu i investiční plán pro udržitelnou e, unii, tak jak ho předložila komise v minulém týdnu. Předsednictví se bude také snažit využívat, e, vyhledávat možnosti toho nejudržitelnějšího způsobu financování. Cílené financování by mělo umožnit nutnou, nutný nut, realizaci nutného přechodného období tak, abychom zůstali konkurenceschopní na eh, globálních trzích. Během našeho předsednictví se chceme eh, na všech relevantních fórech rady zabývat zelenou dohodou a to eh, jak na radě pro životní prostředí, tak pro rybolov, tak pro mládež a dalších radách. Kromě toho se eh, budeme snažit iniciovat diskuzi na konkrétních legislativních návrzích předložených komisích. A doufáme, že tyto eh, návrhy, přijdou s možnostmi zásadní transformace konkrétních sektorů a vytvoří synergie a koherentní prostředí mezi relevantními politikami a vyvarují se negativních dopadů. Iniciativy spojené se zelenou dohodou půjdou ruku v ruce s diskuzemi e, o transpozici nových pravidel. Uvnitř e, Rady pro životní prostředí se jedná především o strategii v oblasti biodiverzity, klimatické e, právní normy a oběhovou ekonomiku. Jsou to samozřejmě velice ambiciozní cíle. Předsednictví se zároveň bude zabývat dalším pokračováním zlepšováním práce na eh, realizaci pařížských, eh, pařížské úmluvy. Eh, předsednictví chce také pracovat na dlouhodobých strategiích ohledně snížení emisí skleníkových plynů a budeme se snažit zajistit, aby rada mohla přijít také s konkrétními návrhy na E, mezinárodní fóra věnující se životnímu prostředí, a to především v oblasti e, klimatických změn a strategie v oblasti biodiverzity. Budeme pracovat na této strategii do roku 2030 a budeme se také snažit e, adoptovat, přijmout nový rámcový program na strategii biodiverzity po roce 2030 Předsednictví také vítá usnesení Evropského parlamentu přijaté minulém týdnu, eh, které volá po ambiciozních cílech a závazných eh, cílech na unijní i celosvětové úrovni. Budeme se snažit eh, schválit závěry rady k tomuto tématu, tak abychom mohli také přispět eh, k vytvoření eh, mandátu Unie pro COP v Číně členské státy a e, Unie jsou zavázány e, cíly e, pařížské úmluvy a chceme vytvořit ambiciozní a zároveň realistický rámec, který přinese transformační změnu a přímo a obrat, bude se obracet na přímé a nepřímé aktéry a bude prosazovat biodiver, eh, strategii biodiverzity v relevantních eh, oblastech. Evropská unie musí být globálním lídrem. Předsednictví je přesvědčeno, že parlament bude i nadále eh, silně podporovat ambiciozní aktivity v oblasti biodiverzity. A poslední priorita, která zdaleka není nejméně důležitá, budeme i nadále Eh, pokračovat v diskuzích ohledně posílené ochrany eh, prostředí, eh, životního prostředí moří. Chceme se soustředit na eh, budoucí revizi o eh, směrnice o obalech a také na implementaci po roce 2020 eh, směrnice o, rámcové směrnice o mořích. Na co se chceme ještě soustředit během chorvatského předsednictví? Z těch otevřených témat, to jsou to především, je to především otázka schválení víceletého finančního rámce. Poté, co dojde k jeho e, schválení, tak my uděláme maximum pro to, aby se e, celá věc e, finalizovala. RV Shipping. Tady to závisí na Evropském parlamentu. Ohledně nových témat, která očekáváme během chorvatského předsednictví, eh, iniciovat budeme diskuzi o prvním eh, právním nástroji eh, ke klimatu. Jsme připraveni také na akčním programu pro pomoc životnímu prostředí a začneme diskuze o nových eh, programech hned, jak se objeví konkrétní návrhy Evropské komise, tak, aby byla zaručena kontinuita mezi oběma obdobími. Nelegislativní oblast, tady čekáme na nový akční plán pro oběhovou ekonomiku, tak jak ho oznámila zelená dohoda. Brzy se, eh, doufám, pustíme do diskuze, eh, která bude tlačit směrem k této zásadní změně v oblasti ekonomiky. Eh, Rada chce také schválit závěry na kvalitě vzduchu, tak, aby se ještě zlepšil stávající právní rámec a zohlednili se také výsledky fitness checku eh, kvality eh, ovzduší, tak jak o ně hovoří zelená dohoda. Kromě toho ještě také na ministerské úrovni eh, zorganizujeme výměnu názoru na otázku ochrany vody a o evropského semestru o zelenění. Jsme i nadále oddáni e, plné realizaci všech témat, která se týkají životního prostředí a zelené dohody. Budeme prosazovat unijní politiky a e, cíle, tak abychom se vyrovnali s výzvami, které e, zhoršující se životní prostředí e, představuje a zároveň udrželi sociální spravedlnost. Je to společná výzva pro Evropskou unii, pro celý zbytek světa a zároveň obrovská výzva pro moderní ekonomiku, a moderní přístupy. Těším se, vážené dámy a pánové, na spolupráci práci v této oblasti. So to... Uh, Takže teď první kolo otázek. Každá politická frakce. EPP, Peter Líze, dvě minuty. Krát děkuji, pane předsedo, mnohokrát eh, děkuji, pane ministře, ano, to je opravdu centrální téma, které budete mít v rámci vašeho předsednictví. Musí to být tedy boj proti klimatickým změnám. Víte, že máme téma neutrality do roku 2050. A ráda v podstatě se na tom víceméně dohodla už v prosinci a my jsme to také podpořili v rámci naší politické skupiny. Takže eh, je na čase, aby v radě mm, se ty věci pohnuli také. Je to tam vždycky těžší než v parlamentu a v komisi. Takže já bych se vás chtěl zeptat, jak se díváte na cíle do roku 2030? Tady v parlamentu je samozřejmě velká podpora, eh, samozřejmě máme tady také stanovisko komisi a většina říká, že bychom se měli dostat až na 55%. Já podporuji komisi nebo moje politická eh, skupina, to znamená eh, nejdříve tedy 50 a pokud se to bude dařit, tak pak 55 Tady je taky otázka, jestli tady vůbec bude většina na radě pro těch 50 To je také velmi důležité pro politické hodnocení. Jak se na to díváte vy? Jak jsme se dostali daleko? A druhá věc, která je velmi důležitá pro EPP a naštěstí parlament to již vyjádřil také ve svém ustanovení minulý týden, ty mezinárodní aspekty by měly být více zdůrazněny a bylo by úžasné, kdyby všichni signatáři, emitenti, v každém případě všichni ti, mimo tedy USA a Brazílie, tam máme ještě problémy, aby vyjádřili tu svoji ambici, a to znamená, aby navýšili o 10 cíle pařížské dohody. Takže na to bych vás chtěl upozornit také. Pak eh, jste také hovořilo o víceletém finančním rámci. Pro nás je velice důležitý výzkum. Víte, že my jsme podpořili 120 miliard eur, které by měly přispět ke klimatické neutralitě a také podpoře odpovídajícího průmyslu. Jste skutečně připraven abyste bojoval s námi společně za prosazení těchto finančních částek, tak abychom dospěli k klimatické neutralitě? Děkuji. Děkuji za S. A děkuji a teď za SD pan Luena. Tiempo, señor presidente. Kolik času mám, pane předsedo? Dvě minuty. Dobře, děkuji, děkuji, pane ministře. Děkuji za ambiciozní prezentaci. Je prezentoval jste témata, která jdou za rámec klimatické debaty a je, samozřejmě jsou zde další relevantní témata, jako strategie po roce 2020, tak ta, vy chcete přijímat legislativu, které se týká jí výrobků z nelegální těžby. Já myslím, že to je velice relevantní téma. já mám konkrétní otázku. Co si myslíte, co chcete udělat, abyste zajistili ambiciozní fitness check eh, eh, směrnice o kvalitě vzduchu, tak aby skutečně v příštích dnech eh, na te, se začalo tam pracovat. Plánuje to na tento rok a dále směrnice o kvalitě vody, také ambiciozní plány za vašeho předsednictví. Chcete vyhodnotit fungování této směrnice, aby tedy komise ji vyhodnotila? A pokud jde o emise z letectví, eh, chcete s komisí začít pracovat na opatřeních a snížit emise CO2 eh, z letecké dopravy a dvě žádosti. Je důležité, aby tento semestr eh, aby se již eh, eh, dokončilo, dokončila ta legislativa, která se týká homologace eh, motorových vozidel, jde o tedy osobní vozidla i lehká užitková vozidla. Dále no, potřebujeme i financování a fondy. Ve výboru my jsme hovořili často právě mm, konkrétně, tolik ne, spíše obecně o environmentálních daních. Ptám se, máte eh, na mysli konkrétní opatření, tak abychom zavedli zelenou, zelenou daňovou spravedlnost. Děkuji, pan Torvalds, za Renew. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane mistře, že jste přišel. Já... Hm, na mě dělají velký dojem chorvatské cíle – a to především eh, fotbalový tým a váš basketbalový tým, ti jsou velice ambiciozní. Ale teď, když jde o ekologii, no tak tam ty vaše cíle na příštích šest měsíců nebo pět měsíců, tak zde tedy to na mě takový dojem nedělá. Proč? Poněvadž, když se podíváte například na klima, tak <clears throat> pokud máme dosáhnout eh, něčeho před eh, E, summitem s Čínou, před COP26 a tak dále, tak musíte dělat velké kroky vpřed. E, ne, tedy jako, útoč, tedy samé jako útočníci, ne jako záložníci. A já bych tedy velice rád, kdybyste mm, mm, trošku zintenzivnili a ne, jak vy říkáte, že se povedou diskuze. No, diskuze jsou přímá, ale rád bych viděl, aby rada se začala hýbat vpřed. A to je vaše odpovědnost a no, možná se vám nelíbí tady to, co říkám, ale my ze severu, my Eh, jdeme na věci přímo většinou. Takže já bych velice rád teď si vyslechl vaši optimistickou optimistickou odpověď a já vám za to slibuju, že budu mávat chorvatskou vlajkou. Děkuji. Pan Olgren za zelené. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za tuto prezentaci, za vaše ambice. A já jako klimatologický vědec, tak já doufám, vážně doufám, že eh, že klimatická politika bude v souladu s tím, co chce věda, tak abychom skutečně splnili cíle pařížské dohody. Já jsem tady. A to posud jsme slyšeli různé diskuze, zdali 50, 55%, ale vědci říkají, že to musí být 70% do roku 2030 a možná ještě větší, škrt, větší redukce. Ehm, ehm, a moje hlavní otázka se týká vašeho předsednictví, kterou sponsoruje INA Eh, chorvatská firma a paní O'Reilly, ombudsmanka, řekla, že to je problém. A vzhledem k roli předsednictví je zde riziko, že sponzorství může být vnímáno jako, že sponzoři mohou ovlivňovat evropskou politiku a legislativu. Jak byste to vysvětlil, Takovou to kritiku a ten fakt, že skutečně to vážně poškozuje reputaci chorvatského předsednictví? A myslíte si, že v pořádku, aby petrolejářská firma sponzorovala vaše předsednictví, když vy se hlavně chcete zaměřit na Green Deal a na postupnou eh, eliminaci fosilních paliv? Ano, za jde paní Grisbeck. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, jak vy jste správně podotkl v tom programu vašeho předsednictví, tak zhoršení stavu životního prostředí a ztráta biodiverzity, to je jedna z největších výzev moderního světa. Abychom to řešili, tak Evropská unie často eh, je, se idealizuje nebo naopak se cítí velice vinná a je tedy průkopníkem tohoto boje, ale v podstatě tomu problému tolik nepřispívá. A i dokonce e, vytvoří klimatickou legislativu, kam hovoří o neutrálních emisích. A tady zne otázka, takže jak je to s jádrem ve výrobě energetiky? Jak zajistíte, že, zde budou, e, že ten zelená dohoda bude mít dostatečné financování? Jaké sankce budete aplikovat, když členské státy to nebudou respektovat a zdali ty předpisy stanoví i derogace, výjimky a jak sladit tento cíl se zachováním ochranou evropského průmyslu, který je tak zásadní pro naši ekonomiku. Pane ministře, úspěch tohoto předsednictví bude záviset na vaší vůli bránit suverenitu členských států tím, že vezmete do úvahy diverzitu našich území, naší rozličnou geografii, způsoby životu a že budete chránit naše lokální značky a budete bojovat proti uniformní byrokracii. My jsme suverénní státy, které mají eh, mít možnost přijímat vlastní zákony, které nejlépe znají svá teritoria a jenom ty mohou efektivně efektivně jednat. A ta, to selhání nebo katastrofa pařížské dohody, to jenom eh, eh, ukazují, že, toto, že i ta globalizace je špatná. Děkuji, Aleksandr Vornbra za EKR. Děkuji, pane ministře. My jsme konzervativci, takže my podporujeme, silně podporujeme cíle eh, environmentálních plánů, pokud jde o čistou vodu, čistý vzduch, biodiverzitu, ochranu biodiverzity. Nicméně máme vážné pochybnosti o rychlosti, se kterou se pohybuje naše klimatická politika. Máme dvě pochybnosti především, a to je rychlost legis, přijímání legislativy. Návrh je, aby eh, ten klimatický předpis byl odsouhlasen v létě tohoto roku, i přes fakt, že nám chybí v Evropské radě konsensus. Přes fakt, že hodnocení dopadu, které je tak potřebné pro to, abychom mohli převést tyto cíle, mohli převést toto do konkrétních cílů do roku 2030, to nebude k dispozici do léta také. A potom je zde právní otázka, zdáli můžeme jít vpřed, pokud zde v Evropské radě není konsensus. A druhý bod se týká peněz, prostředků, které třeba eh, vyčlenit na plnění cílů. Komise zveřejnila eh, investice, investiční plán v kontextu eh, zelené dohody, 1 ehm, trilion euro, ale mm, pořád, 1 bilion euro pořád není jasné, jak tyto prostředky se budou generovat, kde se vezmou. Bude to asi záviset i na multilaterálních vyjednávání a i to bude záviset na soukromých investorech a e, dalších zdrojích. Jak e, předsednictví reaguje na tuto kritiku, která hovoří o tom, že komise přijala velké finanční závazky bez toho, aniž bychom zatím měli odsouhlasený dlouhodobý rozpočet? Děkuji a poslední v prvním kole, než budete odpovídat, Silvia Modisa Kue. Johtaja. Hyvä ministeri. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Chorvatské předsednictví se koná ve velice problematické době. Eh, vzhledem k tomu, že musíte řešit celou řadu otázek, které jsou opravdu stěžejní, například klimatická změna a tak dále. Doufejme, že budete mít úspěch. Já bych se chtěla zmínit o dvou věcech a doufám, že vaše předsednictví tady bude mít dostatečnou ambici. Jedná se o neutralitu a jedná se o zachování diverzity. Teď jde o to, jakým způsobem se bude rozhodovat rada ohledně eh, neutrality. Víte, že do roku 2050 v podstatě mm, by tady měla existovat určitá jednomyslnost. Ovšem je pravda, že členské státy mají různá stanoviska. Co se týče neutrality z hlediska surovin, to je opravdu rozhodující záležitost. A ta strategie musí tady být věrohodná. A co se týče cílu do roku 2030, tak eh, tady musíme vycházet z toho, co říkají věci. Víte, 50% nestačí, ani 55% nestačí. Máme tady vědecká, vědecká data a tady je princip obezřetnosti. Měli bychom možná dosáhnout 60% a to by byla cesta k větší bezpečnosti. A pokud se nám to nepodaří do roku 2030, tak eh, v pozdějším období musíme mít ještě větší ambice a bude to velmi drahé a bude to obtížné. Takže jakým způsobem chcete přesvědčit členské státy? Jak je chcete přesvědčit, že musí se dohodnout ohledně eh, diverzity, ohledně těchto cílů? Já doufám, že máte dostatek ambicí a že máte také strategii, která bude moci uh, zareagovat na tuto naléhavou situaci. A co se týče různorodost druhů na světě, to je také eh, stěžení otázka, protože je to důležité pro samotné přežití země koule. A tady je nutné se skutečně přizpůsobit eh, těm otázkám, které souvisejí s oteplováním planety. Že, pane ministře, až budete připraven, prosím. Poštovane dámy i gospodo, hvala vám na vašim pitanjima. Vážení eh, poslanci, jsem velice eh, rád a děkuji vám za všechny otázky, které jsme, které jsme dostali. A já se teď pokusím zareagovat eh, na tyto otázky v tom pořadí, v jakém byly položeny. A některé otázky se víceméně shodovaly nebo šly stejným směrem, takže se pokusím prostě združit dohromady. Bylo tady několik otázek, které se týkaly samozřejmě klimatických záležitostí, takže začnu postupovat postupně. Zazněla tady otázka, eh, jakým způsobem zajistit jednomyslnost rady ohledně cílů 55% do roku 2030. Pan Líze položil tuto otázku. Ostatně i paní Modik se ptala na podobnou otázku ohledně té jednomyslnosti na úrovni rady. Vy všichni víte, že samozřejmě to se dozvíme v červnu, až se bude hlasovat na radě o této záležitosti, pokud vůbec k tomu dojde. Jaké má cíle chorvatské předsednictví? V podstatě Poté, co bude předložen ten návrh klimatického zákonu, doufáme, že to bude v březnu, tak pak bude podnícena diskuse v těch jednotlivých úrovních a doufáme, že v červnu se nám podaří prostě postoupit dopředu a uděláme co největší možný pokrok v této otázce. Ministři životního prostředí všech členských států vědí, že je nezbytné bojovat proti klimatické změně a všem je jasné, eh, že tady není žádná alternativa k boji proti klimatické změně. A z tohoto hlediska tedy naše rozhodnutí díky tedy zelené dohodě je cesta, která také nemá žádnou alternativu, takže je to naprosto nezbytné počínání a já jsem si jist, že se to i projeví v těch jednotlivých diskusích v budoucích měsících. Paní Modik, možná bych mohl zareagovat na druhou část vaší otázky. Vy jste se ptala, jakým způsobem bychom mohli ovlivnit členské státy, aby v podstatě přijali tu eh, klimatickou neutralitu. Mm, možná, že tady musím trošku to vzít ze široka, abych odpověděl na tuto otázku. A zmínil bych se vůbec o zelené dohodě. Tento dokument je vlastně změna paradigmatu z hlediska funkčnosti a fungování evropského kontinentu. A toto platí také pro všechny ostatní, kteří se pouští touto cestou podle jaksi našeho příkladu. A v tomto smyslu je to jediná možná cesta, jediná správná cesta, kterou se musíme pustit. Takže je to závazek. Je to závazek, abychom mohli bojovat proti klimatické změně a abychom mohli uchovat druhou diverzitu na země kouli. A já si myslím, že my nemusíme tady říkat členským státům, že musí něco dělat. Oni vědí, jaké mají povinnosti, všichni vědí, že to musíme udělat sami pro sebe a pro budoucí generace. A v této souvislosti bych ještě zareagoval na skupana Tovarda, na, na jeho narážky na sportovní výkony. Ano, pane Tovarci. Vy víte, že my, Chorvati, mluvíme málo o sportu, ale o to více eh, dosahujeme dobrých výsledků, takže eh, v tomto smyslu můžete také vnímat chorvatské předsednictví ve vztahu ke klimatickému zákonu a můžete tedy očekávat velkou angažovanost naší strany. To je poselství, které bych chtěl vlastně učinit naprosto jednoznačně. A to je signál, který by měl také dorazit mezi vás, členy Evropského parlamentu. Teď téma technologického pokroku anebo snah, které jsou nezbytné pro to, abychom co možná nejvíce uspěli Eh, v tom technologickém pokroku, abychom opravdu dosáhli té klimatické neutrality. A v této souvislosti dovolte mi, abych poukázal na to, že zelená dohoda je už eh, vybavena finančními prostředky eh, protože jde o to, abychom vytvořili nezbytné platformy pro změnu paradigmat a abychom vlastně se pustili do nových technických řešení. Takže i to je nová cesta, kterou se musíme pustit. A já také doufám, že v tom novém finančním rámci to bude zohledněno, zvláště z hlediska financování výzkumu a vývoje, protože to je nezbytná podmínka pro tento technologický pokrok a tím pádem pro dosažení klimatické neutrality. Budoucnost Evropy a také budoucnost světa je propojená budoucnost s ohledem na klima. Eh, nemůžeme vnímat jednotlivé členské země jako izolované země a v tomto smyslu samozřejmě respektujeme svrchovanost každé země. A tady reaguji také na otázku, která v tomto smyslu zazněla. Ale právě u otázek, jako je klima nebo životní prostředí a celý svět, tak tam musíme vnímat Evropu v jednom celku a také tak k ní přistupovat. Možná, že to zní e, naivně, ale právě nyní, eh, v tomto okamžiku, kdy tady hovoříme a jednáme společně, tak ve stejný okamžik se řeší různé klimatické problémy. Například v Chorvatsku máme v současnosti nejhorší možnou kvalitu ovzduší v posledních letech a je to zvláště v zimním období, kdy se eh, hodně topí. Tak co mám říkat chorvatským občanům v tomto ohledu? My právě hovoříme o tom, že ty dopady cítíme. A cítíme samozřejmě dopady také činnosti lidí v jiných zemích. Klima se týká celé Evropy, týká se celého světa. A samozřejmě, že národní svrchovanost tady existuje a nebude spochybněna. Ale v tomto ohledu se musí posunout na druhé místo, pokud se jedná o klima. V tomto ohledu musí Evropa držet pohromadě. A proto se budeme snažit najít konsensus ohledně těchto stěžejních otázek a ohledně těchto základních ideí, o kterých chceme jednat v budoucích měsících. A nyní k otázce eh, směrnice ohledně kvality ovzduší. Zazněla taky eh, tady otázka na toto téma. Samozřejmě, že kvalita ovzduší je obrovsky důležitá, to je velmi důležité. Samozřejmě s tím eh, je propojen také ekosystém a jeho fungování. V březnu na zasedání rady se zasadíme za to, aby došlo k výměně stanovisek na toto téma, aby se tam hovořilo o analýze také z hlediska kvality vody a přijmeme při této příležitosti eh, závěry, které se budou týkat také kvality ovzduší a vody. Co se týče financování zelené dohody, tak tady se odkazuji na to, co už jsem uvedl. Vy víte, že tato diskuse nespadá do kompetence ministrů životního prostředí, ale spadá do kompetence ministrů financí. Tam se o tom také bude jednat na té nejvyšší možné úrovni. Pak tady zazněla otázka ohledně toho, že některé členské země vlastně se jaksi brání eh, naplnění těch otázek zelené dohody. To je samozřejmě obecná otázka, nakolik jsou země připraveny takto postupovat. Jak se dívají právě na ty vytyčené cíle do roku 2030 to je téma, které musí být řešeno na té nejvyšší možné úrovni, nejenom na úrovni ministrů přes, e, životního prostředí, ale samozřejmě, že my se budeme zasazovat na úrovni rady, aby tato diskuse dále pokračovala a abychom se dopracovali k co nejširšímu konsensu z hlediska postoje vůči klimatické změně. Víte, že zelená dohoda již byla uvedena, prezentována a bylo řečeno, že Evropa musí být tou hybnou silou z hlediska boje proti klimatické změně, z hlediska přizpůsobení se. Kvalita ozduší, to byla další specifická otázka, která tady zazněla. Víte, že emise letecké dopravy představují asi 3 celkového objemu emisí a dá se očekávat, že letecká dopravda samozřejmě by měla jaksi méně přispívat k tomu znečištění, ale i tato otázka bude řešena během našich diskusí. Pak tady byly otázky ohledně daňových systémů a i to spadá do kompetence ministru financí. Dále zde byla uvedena biodiverzita a různorodost druhů my jako předsednická země v příštích šesti měsících chceme připravit stěžení dokument na toto téma. Strategie ohledně této otázky musí být zveřejněna v budoucích měsících. A pokud bude tato strategie zveřejněna, tak se pokusíme vycházet z argumentů, které budou základem této zveřejněné strategie. Není také nedůležité, že tento boj za různorodost je úzce propojen s klimatem, takže musíme zajistit, aby obě otázky byly řešeny společně a aby obě témata eh, měla dostatečnou pozornost naší strany, stejně jako ten klimatický zákon. Takže to by mělo samozřejmě být součástí této diskuse. Děkuji. Thank you. So, Děkuji. Takže co se týče zákona o klimatu, abychom tomu všichni dobře rozuměli, či legislativy věnující se klimatu. Vy byste chtěli, aby tento nástroj byl eh, schválen v červnu, je to za vazek z vaší strany. Samozřejmě, že nezávisí všechno na, na předsednictví, ale vaše strategie eh, tedy půjde tímto směrem. Chceme propojit eh, tyto věci a chceme udělat maximum pro to, abychom postoupili e, k tomu, že to bude možné v červnu. To by byl nejlepší možný výsledek všeho jednání. Ale, jak jste sám řekl, závisí i na ostatních členských státech, e, jaké e, o tom, jak o tom budou smýšlet předseda. Takže teď druhé kolo otázek. Začneme znovu s EPP. Paní Pofia, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane ministře. Slyš, vyslechla jsem s pozorností vaše úvodní slovo. Ano, je tady také otázka financování zelené dohody. Jak to vlastně budeme provádět do budoucna? A jak víte, stanoviska k této věci jsou poměrně různorodá. Mě by zajímalo, jakým způsobem chcete dosáhnout koncensu v této věci, protože víte, že tady jsou vlastně sdílené pravomoci mezi Evropskou unii a ministry financí, takže jak vy chcete zajistit, že tady bude existovat eh, účinná metoda eh, pro financování zelené dohody. Jak, jakou cestou se dáte? Děkuji za SD. Děkuji. Pane předsedo, děkuji pane ministře, děkuji vám za vaše úvodní slovo a rovněž za to, že jste byl eh, velice konkrétní a že jste hovořil o vašich ambicích a o dobré vůli z vaší strany umožnit přijetí legislativy v oblasti klimatu a také jste velmi jasně řekl, že co se chorvatské strany týče, tak eh, chcete udělat maximum pro to, abyste eh, věci realizovali, abyste se postavili do čela eh, té realizaci, ne slovně, ale činy. Chtěla bych se zeptat na něco, co řada kolegů a kolegyň v tomto výboru již zmínili. Jedná se o agendu pro letošní rok, protože je to velice důležité. Bude se konat COP v Glasgow, potom COP 15 v Číně o biodiverzitě, pak se chystá v druhé polovině roku eh, summit Unie Čína, takže je možno říct, že vaše předsednictví eh, bude hrát zcela zásadní roli, protože se jedná ve směs o velmi závažná jednání a je samozřejmě nutné se na ně připravit hned z kraje roku, tak, aby Unie eh, mohla převzít vedoucí roli a zajistila, aby eh, v neposlední míře i COP v Glasgow měla ten, eh, tu úroveň ambicí, eh, kterou chceme vidět po pařížské eh, konferenci. Pak je tady otázka moří. Tam je zapotřebí, aby byly ambice členských států větší, větší pokud máme dosáhnout cílů z Paříže. Nevidíme tady příliš velkou vůli se pohnout ani v oblasti konference o klimatu v Madridu eh, eh, vidět, že tam jsou překážky na cestě. Takže mě by zajímalo, jak se připravujete na summit Unie Čína, aby byli tedy v popředí v těch snahách a jak se připravujete na Glasgow, jak se budete snažit zajistit, eh, abychom prostě měli větší ambice Eh, ohledně MEC eh, i na úrovni OSN, protože to vnímám tak, že Unie by měla stát v čele všech těchto snah. Eh, teď ještě připomínám, že na každou otázku je vyčleněna jedna minuta. Paní Rodriguez z Renew. Eh, eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, že jste přišel. Také i já vám přeji hodně štěstí eh, do předsednictví, do předsednické funkce, což je předsednictví, před kterým stojí velké výzvy, včetně těch klimatických. Mám jenom minutu, takže chci položit konkrétně dvě otázky týkající se biodiverzity. Na plénu jsme odsouhlasili rezoluci, která je ambiciozní a eh, chci se vás zeptat, zda můžeme počítat eh, s podporou předsednictví to, aby eh, ta příští strategie o biodiverzitě Evropské komise, aby tam figurovalo těch 10% z rozpočtu navíc na ochranu biodiverzity. My jako parlament jsme o to požádali, protože v roce 2020 pouze to bylo 8,6 na ochranu biodiverzity, což je nejvyš, nejnižší číslo od roku 2015. Na jedné straně hovoříme o velkých ambicích a na druhé straně máme málo peněz. Ještě chci vám zdůraznit, že Komise nám připomněla, že zde nedostatečná implementace environmentální legislativy v členských státech znamená ztrátu milionů na eh, eh, zdravotnictví. Ehm, kvůli tomu. Já se ptám, zdali máte nějakou strategii, jak zlepšit implementaci ekologické legislativy v členských státech. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pan EPP, eh, e eh, pan Jazyk z EPP. Děkuji, pane eh, předsedo, pane ministře napříč Evropské unii Eh, máme stále ještě hodně eh, přírodních eh, krás a mimořádných oblastí. Je tady samozřejmě ochrana z různých úmluv, pak je tady úmluva o Karpatech, je tady samozřejmě otázka toho, kolik členů se k ní chce připojit, to by nepochybně přispělo k lepší ochraně ekosystémů a zmírňování dopadů klimatické eh, krize. A pak je tady samozřejmě důležité zajistit eh, pokrytí toho přechodného období pro eh, tuto oblast. Je a podpora eh, ze strany rady by mohla v celé této záždosti být zásadní. A proto se chci zeptat, zdali je toto téma, kterým se také vaše předsednictví zabývá. Děkuji za SD. Roza, děkuji. Pane ministře, děkuji za vaše úvodní slovo a odpovědi. Byly spíš takové všeobecnější a mě by zajímalo, jak je to s těmi 50 versus 55 procenty jako cílem. Byla bych ráda, kdyby Chorvatsko bylo v tomto směru eh, konkrétnější. A teď otázka eh, oběhové ekonomiky. To je také důležité. Mě by zajímalo eh, něco konkrétnějšího k této věci a jak se na tom stojíte. Pro tento výbor je to zásadní. A teď zelení, děkuji musím být eh, rychlá, mám jenom minutu. Eh, vítáte eh, to usnesení k COP 15. My jsme požádali o to, aby 10 z rozpočtu Unie bylo vydáno na tuto věc a mě by zajímalo, zdali až půjde potom o tvrdá e, fakta, o to opravdu ty peníze e, na to dát, zdali to podpoříte. A k té strategii o biodiverzitě e, samozřejmě víme, tady prostě eh, biodiverzita nefigurovala v našich politikách. Pokud ano, tak se nedodržovala implementace a eh, ta strategie, eh, tam prostě se ukázalo, že někteří chtějí v komisi tyto věci posunout dál a jde o to, zdali je podpoříte, zdali jako chorvatské předsednictví podpoříte, eh, zdá se, eh, výraznější strategii ze strany komise. Tohle to je zpráva, kterou vydala Evropská agentura pro životní prostředí v prosinci loňského roku. Je tam výhled na rok 2020, jsou tam různé údaje, které opravdu potřebujete, pokud chcete opravdu ochraňovat biodiverzitu a v této věci eh, posunout situaci dál. Je to něco, co existuje ve všech jazycích Unie, takže bych ráda, kdybyste si to kdybyste si to také pročetl. A k těm projektům specifická otázka. Zelený pás, Evropský zelený pás prochází také Chorvatském, Murou a e, dalšími rezervacemi. Ne všechny oblasti e, jsou v rámci tohoto zeleného pásu chráněny. Učiníte vše proto, aby Unie mohla opravdu v biodiverzitě se proklamovat za e, výraznou entitu. Prosím, další. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Před šesti měsíci jsme tady byli a diskutovali jsme v rámci finských eh, svítského předsednictví. A vždy to vnímáme jako začátek nového předsednického kola. A samozřejmě je obtížné, abychom měli bilanci ohledně těch šesti měsíců. A já bych vůbec nechtěla kritizovat Finsko v této oblasti. A přitom víme, že eh, toto předsednictví má často spíše symbolický význam politický. Přesto je tady ekologická naléhavost, takže se vás chceme zeptat, jaké jsou tady priority pro, ten, pro těch šest měsíců. Evropská ponie má potíže s naplňováním různých témat a to z důvodu také lobbystů. Jedná se například eh, o alternativy mm, endokrinních disruptorů, což je záležitost, která se týká všech našich občanů. A také myslím na boj pro důstojné podmínky zvířat. Jedná se například o jatka a je nutné, aby Evropská unie zajistila správné zacházení s těmito zvířaty. Pane ministře, mohl byste mi říct, jak se bude stavět předsednické, předsednická země k těmto otázkám a jak budete jednat, abychom konečně pokročili? Děkuji. for the EPP. děkuji za EPP, pane ministře, chci vám poblahopřát k vašemu předsednictví. Poprvé přeji vám mnoho úspěchů a já myslím, že je to dobrá příležitost také dozvědět se mnohé o Chorvatsku. Eh, bohužel neslyšíme, eh, nemůžeme tady tlumočit. Tady problém s mikrofonem. Takže by mě zajímalo, jaké body z návrhu komise, návrhu parlamentu vnímáte jako dobré z chorvatského hlediska a které jsou obtížné pro Chorvaty a které osobně byste k tomu ještě připojil? Ja, hören Sie mich? Okay, ganz kurz. Also, ähm... Velmi krátce. Moje otázka se týká toho, že se můžeme naučit další věci o Chorvatsku. Chtěla bych se tedy zeptat, jaké body z chorvatského hlediska jsou zvláště zajímavé v tom návrhu komise k zelené dohodě a také v návrhu parlamentu. Které body jsou obtížné po Chorvaty a které body byste vy osobně k tomu připojil? For, for ICR. Za EKR, paní Zaleska. Pane předsedající, pane ministře, e, jest... Vážený pane předsedo, vážený pane ministře. Má... Na pytania, vím. Dobře, takže jako ob... dobrý diplomat umíte obecně odpovídat, ale já mám konkrétní otázka, tak prosím o konkrétní odpovědi. V příštích šesti měsících nás čeká takové speciální období v podstatě rady se plánují každý týden, dokonce i v Chorvatsku se mají setkat eh, experti z ministry životního prostředí a prosím, dejte mi eh, harmonogram těchto zasedání. Do jaké míry tato zasedání budou reflektovat fakt, že my teď eh, vyjednáváme o víceletém finančním rámci a že budeme mít na stole první část klimatického předpisu aktu a to znamená více peněz, více daní. A já chci vědět konkrétně od vás, vy jste ministr pro životní prostředí energetiku a studoval jste ekonomiku, takže co si myslíte a co plánujete e, e, v těchto, jak plánujete všechno ta zasedání v příštích šesti měsících? Děkuji. Za Renew. paní Šervová. Budu hovořit slovensky. Gospod Čorič, tu jsem. Děkuji mnohokrát za to, že jste e, představil priority chorvatského předsednictví. E, zelená dohoda a dopady jsou na pořadu jednání komise. A Chorvatsko do toho zařadilo také Západní Balkán. A mě by zajímalo, jak propojit tyto dvě priority, jakým způsobem eh, do toho zasadit Západní Balkán a propojit to s životním prostředí, eh, prostředím. My víme, že tyto země mají velké znečištění, je tam také velká chudoba, což je svým způsobem také jeden z důvodů eh, tohoto znečištění. Víte, že je tam 16 eh, tepelných elektráren. Navíc eh, tyto země mají velké zdroje eh, uhelné, takže si klademe otázku, jak to tady bude probíhat. Myslím si, že Evropská unie by tuto politiku měla také zasadit do politiky sousedství, to znamená vztahu k těmto zemím západního Balkánu. Týká se to také vaší země, která s nimi sousedí a osadně také Slovinska, které je také vaší sousední zemí a doufejme, že chorvatské předsednictví bude moci řešit také problémy západního Balkánu. Děkuji. Thank you for SND. Děkuji za SAD. Pan Renaj. Minister, úr, uh, hogy eljött, jste köszönöm a bevezetést. Eh, děkuji, eh, vážený pane ministře, za váš úvod a úvodní slova. Co se týče klimatické neutrality, tak je zřejmé, že zde je nutné vyjádřit silné eh, politické akcenty a je nutné samozřejmě vyvíjet snahy v tomto smyslu, ovšem to stojí mnoho peněz. A bez silné vůle se vám nepodaří dá dohromady tyto obrovské finanční částky. Deset let po světové krizi, podle mého názoru, je nutné stanovit opravdu velký význam této zelené dohody. Zelená dohoda musí být prezentována jako ta správná dohoda. A v každém případě musíme také přitom ochránit pracovní příležitosti. Jaké záruky tady můžete dát, aby, aby ti nejchudší v podstatě neplatili tu vysokou cenu za řešení těchto otázek? A další otázka se týká toho, jaké záruky mohou poskytnout členské státy. Jak zajistit, aby Eh, v podstatě to vnímali jako společné téma a nezajímali se pouze o vlastní zájmy v tomto ohledu. A jak eh, zajistit, aby správně používali tyto cíle ve prospěch Evropské unie? Děkuji. For the GUE, Mr. Kukelis. Kukelis za GUE. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Čoriči, za prezentaci. Já mám podobnou otázku Eh, vaše předsednictví mm, bude první eh, v éře zelené dohody. Také jste deklaroval, eh, Eh, že se bude konat eh, eh, summit západního Balkánu. Hovořil jste o znečištění vzduchu a vím, že tam je 60 elektráren, které mají představit velké emise z důvodu fosilních paliv na Balkáně. A myslíte si, že by to mělo být na pořadu dne na summitu se západním Balkánem? a e, že by se měl pro ně přímo nějaký mechanismus adaptace. Druhá otázka. E, jak to vidíte s integrací SDG e, do evropského semestru, především v oblasti energetiky a cíle 13 a 15? Děkuji, pan Sisič, za nezařazené. Děkuji, pane předsedo. děkuji, pane ministře, že jste hovořil také o znečištění moří. Víte, že jeden vědec prohlásil, že Jaderské moře bude skutečnou skládkou do roku 2050. Máme také problémy s mikroplasty, které e, vlastně se dostávají do rybího masa. Víte, že 80 odpadů v mořích pochází z pevniny. To znamená, netýká se to pouze Chorvátska, ale všech těch zemí, které jsou, sedí s Jaderským mořem, musí zajistit správné zpracování odpadu. V Chorvátsku se vybudovala takováto centra na zpracování odpadu, ale je pravdou, že ty systémy jsou velmi zastaralé, polikají spoustu prostředků a v tomto ohledu je skutečně nutné zlepšit tu situaci. Chorvatsku je plán eh, vlastně podporovat další typy těchto skládek, které jsou stejně špatné. Souvisí to také s korupčními problémy. A to v rámci vlastně Evropské unie. Takže tady potřebujeme opravdu lepší eh, environmentální politiku v EU. Je to velmi složitý systém z hlediska zpracování odpadu. Zajistíte, aby se to zlepšilo? nějakým způsobem eh, tady dáte šanci Jaderskému moři. Poslední řečník, poslední otázka, pan Klavak, paní Klavak z EPP. Věřím Evropské unie. Děkuji, pane předsedo. Chorvatsko během svého předsednictví se musí soustředit na ty nejdůležitější diskuse, které se týkají boje proti klimatické změně, k tomu patří také zlepšení finančních systémů, tak abychom to mohli přenášet do jednotlivých odvětví, která se musí také přizpůsobit. A toto přizpůsobování normálně se musí také vyplatit. V podstatě eh, každé jedno euro, které bude investováno do prevence, tak by mělo umožnit uspořit 6 eur, eh, což se nestane, pokud takto nebudeme postupovat. Já bych se chtěla připojit ke kolegům, kteří již vystoupili a hovořili také o rezervacích, zvláště z Podunají. Já tam žiju a od roku 2011 tyto rezervy, rezervace jsou uznávány a jsou velmi důležité z hlediska životního prostředí a já jsem si jistá, že Chorvatsko bude i nadále podporovat všechny tyto regiony. Pan Torval také hovořil o tom, jak je dobré Chorvatsko ve sportu a i v tom klimatu musí Chorvatsko hrát jako skutečné mužstvo. A samozřejmě my si musíme uvědomit, že důležité je, abychom měli úspěch. A pak ještě další otázka na pana ministra. Jakou vidíte priority eh, pro SDG jak plánujete organizovat diskuze o EDG v radě? Pane ministře. Thank you, so... Děkuji, takže eh, eh, samozřejmě eh, s chorvatským ministrem můžeme diskutovat o sportu, ale výsledky mezi Francií a Chorvatskem toho posledního v šampionátu tedy nezměníme. Takže Máte 10 minut, abyste se pokusili odpovědět na celou sérii otázek. Ok. Bilo je jako puno pitanja, tako da ćemo probati odgovoriti. Já se pokusím zodpovědět alespoň většinu těch vašich dotazů. Vzhledem eh, k tomu, že jsou některé ty otázky velice specifické, zabývají se také financováním, tak eh, tím začnu. Otázkou je, jakým způsobem můžeme vytvořit těch eh, dalších 10 pro otázky biodiverzity. Na to se ptala paní Rodriguez, jestli se nepletu, a někteří další poslanci a poslankyně. Eh, na co musíme myslet, je jedna věc. Je to skutečnost, že Rada pro životní prostředí nemůže eh, předvídat či ovlivňovat eh, výsledek eh, jednávání kolem víceletého finančního rámce, ale co udělat můžeme a musíme, je eh, prostě provádět určitou osvětu, říkat, do jaké míry je významné financovat právě tyto cíle. A v této souvislosti budu hovořit se svými partnery z ministerstev pro životní prostředí a věřím, že oni zase eh, by měli hovořit se svými ministry financí a iniciovat diskuzi na úrovních jednotlivých vlád a států. Proč si myslím, že to je důležité? Otázka zmírňování dopadů klimatických e, změn a vyrovnávání se se současnou situací je tématem, které e, musí být e, maximálně významné v politikách Evropské unie. Hlavní prioritou. Nejsem si jist, že tady je nějaká jiná oblast politik Evropské unie, která která má větší význam. A tohle je právě ten přístup, který eh, my eh, chceme uplatňovat hned teď z kraje našeho předsednictví a budeme na to také neustále dohlížet a budeme na tom trvat v průběhu našeho předsednictví. Já vám tady, členům Evropského parlamentu, nemůžu zaručit, že ty finanční zdroje budou e, dostupné pro určité cíle, ale co udělat mohu a co dělám, je, že učiním maximum toho, co bude v mých možnostech, e, abych se svými kolegy z e, ministry pro životní prostředí tlačil na ministry financí a vysvětloval a prokazoval, že se jedná o zásadní věc, o věc e, skutečně maximálně významnou a zajistil e, proto tedy maximum možných zdrojů. Otázka zazněla také k tomu, jaká je naše pozice e, vůči zelené dohodě, jestli se nepletu. Ono je vlastně docela jedno, co si takové Chorvatsko o tom myslí. My jsme teď zrovna zemí, která Unii předsedá. Reći samo jednu rečenicu. A musím dodat, že tady je e, samozřejmě o příležitost, kterou my plně využijeme, o příležitost e, zajistit přechod k mnohem spravedlivějšímu eh, ekonomickému modelu a eh, doufáme, že s tím budou souhlasit i ostatní členské země. Ještě budu stručně komentovat naše myšlenky a naší agendu, co se týče neformální rady, která se bude odehrávat v Chorvatsku. Jestli se nepletu, tak paní Zalevská byla eh, tou poslankyní, která se na tohle zrovna ptala. A rovněž tak paní Joveva se zmínila o této věci. Během jednání, která se odehrají za našeho předsednictví, se budeme zabývat otázkami kolem biodiverzity a e, debatou o strategii v e, biodiverzitě, e, hledání klimatické neutrality a ochrany životního prostředí. To je agenda pro neformální radu. A co se týče země západního Balkánu, zemí západního Balkánu a plánu, který tady byl dvakrát zmíněn, to je e, také spojené se zelenou dohodou a jsou tady další plány, které se týkají regionu západního Balkánu. Věřím, že neformální rady jsou tou úplně nejlepší možnou platformou e, pro rozproudění debaty kolem otázky klimatické neutrality. Je to také dobrý kontext pro diskuzi o budoucnosti Evropy a o možnosti možné integrace zemí západního Balkánu. Řekl bych, že to je vlastně svým způsobem pozitivní prvek, který e, nás tímto směrem může posunout. Klimatická neutralita, e, pokud se ji snažíme E, dosáhnout, tak vlastně ukazuje na to, že nedává smyslu e, západní Balkán od Evropy oddělovat. E, tento plán vlastně ten šestý termální plán je vlastně takovým sloučením všech předchozích další vrstvou a ještě umluva o Karpatech, na to se ptal pan Vicek. I my chápeme potřebu ochraňovat tuto oblast. Samozřejmě, že chceme být aktivní v diskuzi s Evropskou komisí, tak abychom mohli učinit ještě více. A co se týče endokrinních eh, disruptorů, tak po hodnocení legislativy, která reguluje tuto oblast, po té, co toto hodnocení eh, se eh, zveřejní, tak uvidíme, jakým směrem se bude ubírat další diskuze s členskými státy v této oblasti. Paní Kristel se ptala na oběhovou ekonomiku. My jsme toho názoru, že prezentace nového akčního plánu e, pro oběhovou ekonomiku je něco, co má význam pro nás, pro všechny. A v neposlední řadě je to právě zelená dohoda, e, která by měla zajistit e, prostřednictvím tohoto akčního plánu generování dalších prvků, které nám umožní přechod k oběhové ekonomice. Paradigma oběhové ekonomiky je něčím, Eh, o čem se už delší dobu hodně diskutuje a soustředí se na to jak Evropský parlament, tak členské státy. A dokončení akčního plánu a eh, doplňující role akčního plánu v kontextu zelené dohody je něčím, co vlastně tak trochu uzavírá, dokončuje ten celkový obrázek eh, toho, jak by měla do roku 2050 evropská ekonomika vypadat. A v této souvislosti jsme toho názoru, že diskuze, která je na pořadu dne Rady pro životní prostředí v červnu letošního roku, je velmi dobrá příležitost, vhodná příležitost pro to se touto otázkou zabývat dopodrobna. Globální dimenzie. Dakle, relace evropské... A teď, co se týče té globální dimenze a vztahu mezi Unií a Čínou, včetně cop 15, který se bude konat eh, v Číně a COP, který se bude konat v Glasgow. V zásadě jste řekli, že ta První část letošního roku je vlastně velmi intenzivním obdobím, obdobím příprav, velice e, zásadních příprav naší pozice, e, co se týče vztahu se zbytkem světa. My jsme v zásadě teď v situaci, kdy zelená dohoda byla předložena, chorvatské předsednictví e, doufá, a věří, že eh, by měly být eh, představeny i nové iniciativy a v tomto směru pracujeme velmi aktivně. Velmi aktivně připravujeme COP v Číně a řada eh, jednání se bude konat také během neformální rady v Splitu a věříme, že to bude hodnotný příspěvek při prohledání našeho společného stanoviska. A teď ještě k otázce ohledně strategie, tak jak se na to ptala paní Glavek. My čekáme na to, že Evropská komise zveřejní nejprve tu novou strategii a potom v tomto kontextu, stejně jako všechny ostatní členské státy, budeme iniciovat eh, rozpravu k tématu. A ohledně financování biodiverzity, tady bych chtěl ještě jednou něco zdůraznit. Zopakovat naši odpověď, vzhledem k tomu, že to je otázka, která zazněla e, vícekrát a je důležitá. Toto je téma, které nespadá do pravomocí Ministerstva pro životní prostředí a není uh, to něco, co spadá do pravomocí Rady pro životní prostředí. Co ale učinit můžeme, je vytvořit pozitivní prostředí eh, na našich formálních i neformálních jednáních a pak doufejme, eh, to může hrát pozitivní eh, roli na naše kolegy a zajistíme tím pádem snadněji Eh, rychlo eh, zajištění eh, financí pro některé aspekty zelené dohody, včetně biodiverzity. A teď ještě otázka pana Sinčiče ohledně hospodaření s odpady. V Chorvatsku to zase není otázka předsednictví a není to téma, kterým bychom se my zabývali v tuto chvíli. Děkuji. To je tedy konec této výmění názorů s předsednictvím. Nepochybně budeme mít další příležitost diskutovat eh, přímo eh, s vámi či v jiných formátech během těch šesti měsíců. Děkuji. A my budeme dnes pokračovat ve 14.30.